Good morning. Uh, colleagues... Dobré ráno, milé kolegyně a kolegové. Dovolte, abych přivítala eh, členy výboru FAM a Libe na tomto společném setkání na schůzi. Jsem ráda, že jsem tady s panem Claudem Moraesem, předsedou výboru Libe. Spolupráce našich dvou výborů funguje skvěle. Pracovali jsme spolu na mnoha dokumentech a dnes se vrátíme k jednomu z nejdůležitějších dokumentů, který máme společný. Jedná se o přistoupení EU k úmluvě Rady Evropě o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, takzvaná Istanbulská úmluva. Po podepsání Istanbulské úmluvy Evropskou unii v červnu 2017 jsme zažili mimořádný okamžik a teď čekáme na e, závěry rady, kde bude podepsán kodex, z něhož poplynou pravidla používání této úmluvy v EU, pak budou následovat rozhodnutí o ratifikaci této úmluvy. Ale my jako Evropský parlament Chceme udělat víc, než čekat. Chceme nadále vyvíjet tlak, aby došlo k rychlé a kompletní ratifikaci úmluvy. Tato prezentace právního stanoviska právní služby Evropského parlamentu bude z tohoto důvodu tedy důležitá. Teď předám slovo svému panu spolupředsedajícímu. Děkuji. Milí kolegové, dnes máme zasedání s výborem FAM. Budeme mít možnost slyšet prezentaci právního stanoviska právní služby, které by nám mělo vyjasnit některé důležité aspekty implementace Istanbulské úmluvy, jako třeba Eh, že zda EU může přistoupit k úmluvě jako celku a také uslyšíme prezentaci právní analýzy o příslušnosti Evropské unie a příslušnostech členských států, co se týká obsahu této úmluvy. Chtěl bych vám všem připomenout, že 4. března komise předložila dva návrhy v souvislosti s touto úmluvou. První byl návrh rozhodnutí rady podepsat na základě konvence, pak se jednalo o spolurozhodnutí a závěry. Parlament 12. září 2017 přijal dočasné do rozhodnutí, kde jsou věci, které se týkají rozhodnutí o přistoupení. Vzali jsme na vědomí, že přistoupení EU k úmluvě uh, je v souladu s rámcem boje proti násilí na želách, za genderově založeného násilí a prevenci násilí. Takže po tomto úvodu předám slovo zpět paní předsedkyni výboru FAM. Děkuji. A teď předám slovo právní službě a jejím zástupcům. Máte asi 12 až 15 minut, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážení předsedové, dámy a pánové. Právní služby dostala žádost o vystavení legální právního stanoviska, které se týká záležitostí spojených s podpisem Istanbulské úmluvy Evropskou unii. To je úmluva Rady Evropy, jak víte, která se věnuje prevenci a potírání násilí na ženách, stejně tak prevenci a potírání domácího násilí. Umluva vstoupila v platnost v eh, srpnu 2014, zatím všechny členské státy EU podepsaly úmluvu, ale zatím ji ne všechny ratifikovaly. Úmluva je také otevřená pro signatáře z Evropské unie na základě článku 75 odstavec 1. EU podepsala Istanbulskou úmluvu 13. června 2017 na základě dvou rozhodnutí Rady. Na schůzi Koreperu v dubnu 2017 se objevily jisté obavy související s tímto rozhodnutím. Formulovala je tenkrát komise. Komise měla pochyby, co se týká přístupu k právnímu základu k výkonu příslušnosti Evropskou unii a k faktu, že Rada rozdělila rozhodnutí týkající se podpisu úmluvy. To znamená, že Rada přijala dvě samostatná rozhodnutí. Jedno se týkalo prvků úmluvy v právní spolupráci v trestních záležitostech a druhá se týkala otázek azylu a nenavracení. Dotaz eh, na právní službu se týkal v podstatě těchto samých obav. V této stručné prezentaci vám eh, představíme eh, nálezy právní služby. První otázka se týká e, správné hmotné právní základny rozhodnutí o podpisu Istanbulské úmluvy. Rádi bychom připomněli, že Istanbulská úmluva je nástroj, obsáhlý nástroj v oblasti lidských práv. Mimo jiné se věnuje prevenci násilí na ženách, ochraně a podpoře obětí a věnuje se také definici kriminálních trestních činů v této oblasti. Jsou tam také samostatné kapitoly týkající se procesního práva a věci týkající se migrace a azylu. Úmluva také obsahuje institucionální ustanovení a monitorovací mechanismy. Tedy komise navrhla, aby úmluva byla podepsána na základě článku 82 odstavec 2 a článku 84 smlouvy o fungování Evropské unie. Tato ustanovení se věnují právům obětí trestných činů a prevenci takovýchto činů. Rada má jiný přístup. Rada místo toho své první rozhodnutí opřela o článek 83 odstavec 1 smlouvy, což je právní báze, která se věnuje hmotnému trestnímu právu článku, článek 82.2. Smlouva za tímto přístupem, logika tohoto přístupu vychází z toho, že jsou tam identifikovány oblasti, které pokrývají dvě různé směrnice v oblasti trestního práva. Jsou tam také věci ve výhradní kompetenci EU, to jsou směrnice týkající se pašování lidí a sexuálního vykořišťování. A rada proto iniciovala kompetence EU jenom tam, kde se dochází k překryvu v rozsahu těchto lidí, to jsou eh, rozsahu těchto dokumentů, těchto směrnic. Druhé rozhodnutí se opíralo o článek 78.2 týkalo se společného evropského asilového systému. Tyto rozdíly, co se týkají rozhodnutí přijatých a využitých právních základů, je možno vysvětlit různým složením při hlasování v Radě, protože máme mimořádnou pozici Irska Spojeného království. Když analyzujeme otázku právního základu, tak právní služba se opírá o precedenční právo soudního dvora. Z této analýzy bychom rádi zdůraznili, že volba právního základu se musí opírat o objektivní kritéria. Pokud Unie je příslušná k tomu, aby přijala určitý právní akt, tak tam by v principu měl být jednotný příslušný právní základ pro tento akt. Takový, takováto jednotná právní báze musí být ta, která je vyžadována hlavním účelem toho aktu, toho zákona. Mimořádně, pokud eh, se simultánně sleduje několik různých cílů, které jsou spojeny takovým způsobem, že není možno je oddělit, a takovým způsobem, že žádný z nich není druhotný ve vztahu k těm ostatním, pak, pak takovýto akt se musí opírat o různé příslušné právní základy, ale to bych chtěl zdůraznit, že to bývá výjimka. Jinými slovy, podle soudního dvora je tedy středobodem přitažlivosti takového aktu a z toho potom vychází volba právního základu. A podle této logiky právní služba pročetla úmluvu a identifikovali jsme dva dominantní prvky. Právo obětí trestných činů a prevence trestných činů. To jsou hlavní prvky úmluvy z úhlu pohledu podpisu Evropskou unii. Ustanovení o azylu jsou vedlejší podle našeho názoru. Tato ustanovení se nejeví jako dominantní prvky úmluvy. Jsou to specifické aspekty komplexních a koordinovaných politik a holistického přístupu který vyžadují strany úmluvy. Spíš spadají pod ten obecnější účel, kdy byl vytvořen komplexní rámec politik a opatření vedoucí k ochraně a podpoře a pomoci všem obětem násilí proti ženám a domácího násilí. Krom toho, co se týká otázky vztahu mezi protokoly o opt-outem a volbou právního základu, Soudní dvůr shledal, že protokol číslo 21 o postavení Spojeného království a Irska ve vztahu k oblasti svobod, bezpečnosti a justice nemá schopnost uh, mít eh, dopad jakýkoliv na otázku správného právního základu pro přijetí tohoto rozhodnutí. To tedy Právní základ pro určité opatření je přiměřenost nebo eh, jiným způsobem určující fakt, že to spadá pod tuto základ tak, aby byl splněn dominantní nebo hlavní účel toho opatření, co se týká obsahu a to vede k tomu, eh, že je aplikován protokol, nikoliv naopak. Konec citátu. Proto nepovažujeme za nutné za, eh, za, eh, založit také speciální právní základ v souvislosti s azylem. Co se týká ustanovení o hmotném trestním právu, tak rozhodnutí spadá do výhradní příslušnosti EU a to pokrývají ty dvě směrnice, které jsem již zmínil, ale Soudní dvůr jasně řekl, že právní základ interní legislativy je určován hlavními prvky, zatímco pravidla, která tím mohou být dotčena, mohou být pouze vedlejšími prvky této legislativy. Konec citátu. Jak uslyšíte později, až budeme analyzovat příslušnost EU, členské státy si ponechávají svou příslušnost, co se týká hmotně trestně právních ustanovení úmluvy. Úzké výjimky to jsou oblasti, které pokrývají ty dvě výše změněné směrnice, jsou pouze vedlejšími prvky ve světle eh, toho, a co se týká precedenčního práva soudního dvora. Navíc je tady článek 83.1 smlouvy, a to je samostatná právní báze pro podpis této úmluvy, ale nezdá se, že by to z právního pohledu bylo nutné. Abych to schrnul, co se týká právního základu tak naše nálezy týkající se této věci jsou následující. Článek 82.2 smlouvy o fungování EU týká se práv e, obětí a také článek 84 smlouvy o fungování EU týkající se prevence kriminality jsou zřejmě správnou právní bázi pro rozhodnutí o podpisu této úmluvy, tak jak to navrhovala Evropská komise. A teď k dalším věcem, dám slovo svému kolegovi. Děkuji vám. I would, uh, continue with the... Děkuji. Budu pokračovat eh, s druhou otázkou, kterou jste položili, což je otázka vnější kompetence Evropské unie, pokud jde o podepsání a uzavření Istanbulské úmluvy, tak předně je potřeba zdůraznit, že úmluva bude uzavírána jako smíšená smlouva, to znamená, že jak Unie, tak členské státy mají kompetenci v oblasti, které se úmluva týká. A u smíšených dohod eh, jsou smluvními stranami jak Evropská unie, tak eh, členské státy. Evropský soudní eh, dvůr se domnívá, že při zajištění závazků, které vyplývají z dohody, kterou uzavírají evropské instituce, členské státy plní v rámci systému Evropské unie povinnost ve vztahu k Evropské unii která na sebe vzala odpovědnost eh, za řádné provádění dané dohody. A tudíž dohody, které uzavřela Evropská unie, zavazují členské státy na základě jejich povinnosti v rámci evropského práva, nikoli veřejného mezinárodního práva, pokud je Evropská unie příslušná k uzavření takové dohody. A z tohoto důvodu otázka kompetencí, kterou jste nadnesli vy, je velice relevantní. Jak vidíte z našich analýz, tak otázka vnějších kompetencí v případě smíšených dohod je velice komplikovaná. V právní literatuře eh, se o tom hovoří jako o apoteozi eh, tě komplexity. Pro účely této prezentace se omezíme na shrnutí našich hlavních nálezů. Dále bych chtěl zdůraznit, že útvary komise zpracovaly eh, tabulku, která mapuje ustanovení Istanbulské umluvy a které se, která se týká evropských kompetencí a AKY a ta poskytuje přesnou analýzu eh, kompetencí. Nejprve jsme se tedy věnovali oblasti ex- výhradních vnějších kompetencí. To je velice důležité, protože v oblasti, kde má Evropská unie výhradní vnější kompetence, členské státy nemohou eh, uzavírat mezinárodní závazky mimo rámec evropských institucí. Takže podle podrobné analýzy dospíváme k závěru, že kapitola 4, to znamená ochrana a podpora a různá ustanovení kapitoly 6, tedy vyšetřování, stíhání, procesní právo a pro ochranná opatření této úmluvy spadají do výhradní vnější kompetence Evropské unie. A to také platí pro články 60 a 61, které se věnují eh, azylovým nárokům a nenavracení. Na druhé straně členské státy eh, evidentně mají eh, rozsáhlé pravomoci pod páté kapitoly. To je hmotné právo trestní. Tato umluva obsahuje také devátou kapitolu monitorovací mechanismus a ta stanoví, že dojde k vytvoření odborné skupiny pokud jde o boj s násilím na ženách, skupina označovaná zkratkou Grevium. Ta poskytne, ta vytvoří také výbor eh, stran a Evropský soudní dvůr v této souvislosti uvedl, že tato ustanovení jsou pouze eh, jakési pomocné povahy a tudíž eh, spadají do stejné eh, kompetence jako samotná hlavní ustanovení, ke kterým se tato pomocná ustanovení vážou. To znamená, že tady není možné vyloučit harmonizaci s právem členských států. A třetí otázka, to jsou um, právní důvody, které by vedly k dvou odděleným rozhodnutím ohledně podpisu úmluvy. My už jsme to zmiňovali. Říkali jsme, že tady specifická situace Spojeného království a mm, Irska, která by mohla vést eh, k tomu, že bychom rozdělili ten návrh komise. My se ovšem myslíme, že takovýto přístup eh, není v souladu s judikaturou soudního dvora a rozdělení rozhodnutí není tedy z právního hlediska nezbytné. Jedno rozhodnutí na základě článku 82.2 případně článku 84 smlouvy o fungování Evropské unie by bylo postačující. A na závěr si zmínit čtvrtou otázku, to znamená analýza rozdílů mezi přistoupením Evropské unie k úmluvě a další komplexní mm, nástroj pro lidská práva, což je umlova OSN eh, ohledně práv osob se zdravotním postižením. A tady vnímáme tři zásadní rozdíly a na tom bych uzavřel eh, své dnešní vystoupení. Tak zaprvé jde o to, že ta umluva OSN um, ehm, má kompetence v oblasti sdílených kompetencí, zatímco u istambulské úmluvy by si členské státy ponechaly eh, plné kompetence mimo tu oblast, kde má výhradní kompetenci Evropská unie. Za druhé, úmluva OSN e znamená, že v rámci ní Evropská unie přijímá určitý kodex chování, kterým se zavazuje ke spolupráci mezi komisí a členskými státy a rozhodnutí Rady o podpisu Istanbulské konvence ovšem o takovýchto dokumentech a dohodách nehovoří. Je třeba říci, že takovéto prohlášení eh, nevyžaduje judikatura soudního dvora, ale tam, kde je to vhodné, je považováno takové prohlášení za vhodnou referenci. Když se podíváme na dohody, které byly uzavřeny, pokud jde o prohlášení ohledně kompetence, tak máme stovku, zhruba stovku takových eh, dohod eh, k dispozici a zdá se, že tedy tyto dohody a prohlášení jsou dobře zavedenou praxí. A třetí věc, Evropská unie podala výhradu eh, k úmluvě OSN, ale podobné výhrady se nijak nezmiňují v rozhodnutích Rady ohledně podpisu Istanbulské dohody. Takže to jsou hlavní zjištění, která jsme učinili v našem právním stanovisku. Děkuji za pozornost a jsme vám k dispozici, pokud máte nějaké eh, dotazy nebo si přejete nějaké podrobnější informace. Děkuji. Uh, Děkuji eh, za tuto prezentaci a než dám prostor poslancům, tak nejprve dám slovo spoluspravodajům, pokud je o přistoupení k této úmluvě. Nejprve vystoupí paní, paní Delanes Benofej a následně paní Koraca Bild. Tak prosím, máte pět minut. Děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo. Děkuji vám, pánové, za vaši velice úplnou prezentaci. Vy jste připomněli, Ehm, že v roce 2017 v červnu eh, se rozhodla podepsat dva dokumenty místo jednoho a pro nás to bylo velice pozitivní, protože to má vliv na miliony životů žen a spolu se spolu s pravodajkou jsme nicméně měli určité pochybnosti a nebyli jsme sami, protože komise eh, hrozila, že si vyžádá eh, vysvětlení od soudního dvora, což nakonec neudělala a Eh, takže, právní, eh, takže jsme se obrátili na právní služby, ale eh, mrzí mě, že rok po vyžádání tato mm, stanovisko, toto stanovisko je stále aktuální, protože se to ještě nevyřešilo. Totiž dělba kompetencí je zásadní. My tady mluvíme o tom, jak ustanovení ústambulské úmluvy se budou vztahovat konkrétně na ženy v Evropě a potom eh, bude eh, třeba eh, ukázat, jakému pokroku došlo. A teď právní služba nám říká, že ta pochybnost byla správná. Zprávu jsme přijali velkou většinou v loňském roce, žádali jsme maximální možné zapojení, nebyl důvod tomu bránit, zatímco rada to odmítá a dochází k oslabení do, dopadu Istanbulské úmluvy, která je zásadní právě ve svém globálním přístupu a e, ve všech oblastech se snaží bojovat proti násilí na ženám. E, přistoupení Unie je zásadní krok, ale musí jim to pomoci reálně já nechci tady eh, jak si to vytýkat komisi, ale chci se vlastně obrátit na členské státy. My jsme se obrátili na bulharské předsednictví, abychom apelovali na ně, aby vzali v potaz pochybnosti parlamentu a komise a nikdo nám neodpověděl. Tato nekonečná právní bitva je jenom záminka. Eh, jednání o eh, kodexu chování, které je zásadní podmínkou pro podpis, je zatím na mrtvém bodě kvůli právním problémům a rada se za to schovává a e, pouze z politických důvodů to chce blokovat. Skutečnost je taková, že boj proti násilí na ženách není prioritou pro naše státy. Je to ještě horší. Někteří e, dokonce říkají, že to odmítají podepsat kvůli skryté ideologii. Bulharská vláda, přičemž Bulharsko je předsednickou zemí, stáhla návrh E, e, zákona k ratifikaci na začátku roku, takže vidíme, jaká je atmosféra. A spolu se spolu s pravodajkou jsme Bulharsku poslali dopis, na který nám nikdo neodpověděl. Oceňuji práci komisaře pro lidská práva Rady Evropy, který se na nás obrátil v Bruselu s velkým přesvědčením v březnu. Ale národní diskuse byly zdeformovány falešnými eh, myšlenkami a názory, takže je těžké přesvědčovat, ale blahopřeji chorvatskému eh, parlamentu, který i přes demonstrace v ulicích ratifikoval tuto mluvu, ale eh, zase slovo gender Eh, neobsahuje žádnou skrytou agendu a nemá žádný podezřelý dopad. Je to prostě jenom otázka násilí, které je pácháno na ženách, protože jsou ženami. Přestaňme eh, vyhrožovat tradičním rodinám, protože tradiční rodiny ohrožuje násilí. A v červnu 2018 to dojde k prvnímu výročí pod podpisu konvence e, e, Istanbulské úmluvy ze strany Evropské unie a já doufám, že tehdy už budeme na cestě ratifikace. Dnes v Radě probíhá e, schůze na toto téma a já doufám, že členské státy nás dnes ráno vyslechnou. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, paní Koráca Bild. Děkuji. Já chci nejprve plně podpořit to, co řekla paní spravoda- spoluspravodajka Kristýn. Děkuji také právní službě za to, že bohužel potvrdila naše obavy velice autoritativním způsobem, předložila jasné právní argumenty, to znamená, že tady nejsou žádné objektivní důvody pro to, aby došlo k takto omezenému podpisu Istanbulské umluvy ze strany členských států tuto chvíli máme jedinou šanci. Vzhledem tomu, že ten podpis není závěrečnou fází procesu, ale že musíme přistoupit také k ratifikaci, tak etický kodex nabývá na významu. Takže je třeba vyjednat s radou širší přistoupení Evropské unie k této úmluvě. A tady bych chtěla předložit návrh, eh, protože na náš dopis bulharské předsednictví neodpovědělo. Bylo by možné, abyste vy jako spolupředsedové na základě dnešního zasedání, na základě tohoto právního stanoviska a na základě skutečnosti, že parlament eh, hlasoval napříč těmi politickými skupinami obrovskou většinou, eh, v září minulého roku ohledně naší zprávy napsat panu Tajánovi a také bulharskému předsednictví a požádat je, aby zařadili tuto záležitost eh, na program jednání rady a aby záležitost etického kodexu urychlili. Jak řekla Kristýn, loňský podpis to byla historická záležitost. Eh, vzpomínám si na to i tady v parlamentu. Skutečně to byl velice emocionální eh, den, den významný pro všechny ženy a oběti násilí. Nicméně není přijatelné, aby po roce nedošlo v podstatě k žádnému vývoji. Chtěla bych všem připomenout, že hovoříme o ženách, eh, které jsou obtěžovány, byly znásilněny, Eh, zmrzačeny, nuceny k sňatkům a tak dále. Nehovoříme o ideologických či náboženských záležitostech. Tato umluva je nesmírně důležitá, protože to je jediná mezinárodní dohoda, která kriminalizuje násilí na ženách, také domácí násilí a přináší konkrétní opatření, jak s tímto násilím bojovat a jak eh, oběti chránit. Bojuje s beztrestností, což eh, je věc, kterou zatím členské státy dostatečně nezajišťují. Takže vítám Estonsko, Kypr a nyní také Chorvatsko, země, které projevily eh, eh, lídrovskou roli a ratifikovali tuto úmluvu. Já bych chtěla poprosit ty zbývající členské státy, aby k ratifikaci přistoupili. A pokud jde o otázku genderového násilí, tak ještě jednou bych chtěla zopakovat, že zde dochází k nesprávné interpretaci úmluvy. Při příležitosti Mezinárodního dne žen předseda Tajány volal po ratifikaci této úmluvy tady v parlamentu a vyzval Radu Evropy, ombudsmana pro lidská práva, který velice jasně uvedl, teď ho odcituji, že argumenty, které předstírají, že slovo gender má e, nějaké skryté účely, není pravdivé. Gender to je sociálně konstruované chování, které společnost považuje za typické pro ženy a muže. Jde tedy o boj se stereotypy, se sexismem, nikoliv proti tradiční, boj s tradičními rodinami. Jde o násilí, které rodiny ohrožuje, nikoliv tato úmluva. Takže znovu chci říct, že je důležité, abychom byli jednotní v Evropském parlamentu, jednotně oslovili jak Radu Evropy, tak komisi a radu, abychom zahájili eh, dialog k překlenutí eh, současného odporu. Je třeba eh, spolupracovat s občanskou společností, náboženskými skupinami, se všemi, kdo má odpovědnost. Je nepřijatelné, aby předsednictví, jak řekla Kristýn, zmrazilo ratifikaci právě v tuto chvíli. A na závěr bych chtěla říci, že společně s Kristýn a dalšími kolegy a kolegyněmi eh, jsme proto, aby násilí na ženách v žádném případě nebylo tolerováno. Děkuji. Děkuji a myslím, že takto skutečně můžeme reagovat, paní Koráca Bild. Děkuji vám oběma za to, co jste řekli a vyvodíme z toho závěry. Teď požádám další poslance, kteří chtějí vystoupit diskuzi, aby vystoupili. Po těchto zajímavých eh, prezentacích máme tady, máme teď eh, čas zhruba 10 minut, eh, takže začneme diskuzi. Nejprve vystoupí Nojko, paní Nojko. Omlouvám se, paní Nojko. Ne, ne, vyslovil jste to úplně správně, mé jméno zřejmě je to pro vás obtížné. Podporuji předchozí řečníky, ale chci, nebo řečnice, ale chtěla bych zmínit úplně jinou věc. Řekli jste, že právní základ je na jedné straně ochrana obětí, na druhé straně prevence kriminality. Uh, to teď nesouvisí s mými předřečnicemi. Je to právní báze v rámci EU o přistoupení k úmluvě? Není e, právní bázi taky rovné postavení? Jsem skoro šokována. Samozřejmě prevence a ochrana obětí je důležité, ale není úplně nejdůležitější postarat se o to, aby základem bylo rovné postavení a život bez násilí? nemůže se z toho odvodit právní základ pro jednání, že Unie prosazuje rovný přístup, stejný, stejné postavení. Takové omezení na prevenci kriminality a ochranu obětí vede přesně k tomu, že se tím vytěsní, že se vlastně ve velkém podílu dělá, je to násilí na ženách. Nejsou to nějaké oběti a nějaká prevence. Je to polovina evropské populace, která systematicky je tomu vystavená. Základem by tedy měl být, mělo být rovné postavení. Děkuji. Pokud byste měli nějaké otázky na právní službu, tak eh, teď je k tomu příležitost. Tak nyní Malen Bjork. Thank you very much. Eh. Děkuji. Taky jsem chtěla poděkovat spolu pravodajkám za jejich vystoupení, se kterým plně souhlasím. Chtěla jsem jenom si pár věcí. Z mého pohledu Istanbulská úmlava je úžasný nástroj. Bylo to těžké dojednat, ale všechny členské státy to podepsali a připouští, že eh, násilí eh, na základě genderu je otázka moci, eh, mocenského boje, stereotypů a proti tomu musíme bojovat. A je to skutečně zásadní nástroj, měli bychom na něj být hrdí a bránit jej. Takže je to vítaný nástroj ve všech členských zemích, nicméně ještě je potřeba, aby to bylo ratifikováno. A já mám velkou obavu, jak už tady taky zaznělo, že teď dochází k organizovanému odporu. Nejsou to velké skupiny, ale jsou velmi organizované, jsou to konzervativci, na, na, eh, nacionalisté a podobně a Oni si hrají s našimi právy a to nemůžeme akceptovat. Takže ano, já si myslím, eh, že ano, právní základ a tak dále, ale je potřeba skutečně se obrátit na Tajaniho a bulharské předsednictví, ale musíme dělat více. Eh, ať eh, prostě respektují naše práva. Já jsem eh, zpravodajka pro rozpočet ve FAM a budeme na, pracovat na otázkách práv vyplývajících z Ustambulské úmluvy pro migrující ženy a měli bychom dělat různé věci, všechno, co můžeme, proto abychom se posunuli ku předu a myslím si, že to taky znamená, že nemůžeme stavět práva proti sobě. To je přesně to, o co se snaží ty síly, které mobilizují proti istambulské úmluvě, že to bude ohrožovat základní rodinu a že to dává práva LGBT, ale bohužel toto istambulská úmluva nedělá. A bohužel ale neakceptuje, aby se stavěla práva proti sobě a hrálo se s nimi. Protože tyto síly právě které mobilizují proti této úmluvě, mobilizují také proti ženám a proti LGBT komunitě. Čili to, že jsou, nepří, jsou, jsou nepří, nepřátelské vůči ženám a nepřátelské vůči LGBT, LGBT. Takže my musíme bojovat společně a ne se stavět proti sobě. Jinak Musíme také mobilizovat občany v této diskuzi, to se týká žen, je to o našich tělech, a ženy jsou připravené bojovat za svá práva. Děkuji vám. Terezajnke, prosím. Děkuji. Já mohu jenom podpořit apel spolu s pravodajek, abychom pokročili z politického pohledu. Je to taky otázka odpovědnosti, protože násilí na ženách je eh, často eh, tématem nedělních projevů, kdy politici říkají, s tím by se mělo něco udělat a teď je příležitost s tím něco udělat a některé eh, evropské vlády z toho couvají a, a říkají, že to není vhodná příležitost. Já mám dvě otázky na právní službu. Za prvé, já nejsem právník a snažím se možná říci vlastními slovy, co vy jste řekli. Čili vy jste teda řekli, že se je potřeba podívat na umluvu jako celek a, a na smlouvy EU a hledat, kde tam je základ pro přistoupení k umluvě. A rada udělala to, že specificky v umluvě nalezla určité ustanovení a snažila se najít k tomu precedens v evropských směrnicích a říci, že na to legislativu už máme. E, takže jestli to dobře chápu, takže záminka, kterou uvedla rada, je specifická situace Spojeného království a Severního Irska. Čili základně se snaží vyhnout holistickému přístupu e, s tím, že toto je ta právní záminka, že to není ten základ. Dobrá, tak to jsem pochopila. Druhá otázka navazuje na to, co tady řekla předřečnice a sice jestli není také právní základ pro přistoupení k úmluvě ještě dál, než vy jste říkali, v Evrop, Evropský parlament apeluje na směrnici pro uh, boj proti násilí na ženách. A jestliže máme základ v povinnostech EU bojovat za rovnost genderu, tak se chci zeptat, jestli to je další základ, kromě článku 82 a 84, eh, pro to, abychom měli směrnici pro tento boj. Děkuji kolegové, už jsme překročili čas, takže už vezmu jenom dva řečníky, aby ještě byl čas na odpověď. Takže paní Kozlovská, prosím. Děkuji. Nejprve bych chtěla poblahopřát oběma zpravodajkám. Není pochyb v parlamentu, že umluva je významnou cestovní mapou pro EU a každý členský stát a dosažení pokroku při přípravě tohoto dokumentu k ratifikaci ze strany EU je velice důležité. Také bych chtěla připomenout, že všechny členské státy úmluvu podepsaly, takže je opravdu divné, že potom na některých místech oficiálně e, se staví proti ratifikaci úmluvy. A taky bych chtěla připomenout, že úmluva byla uznaná ze strany OSN jako, eh, zlata, eh, jako, jako základní nástroj pro boj proti násilí. A podstatné je eh, tady závazná politika proti násilí a pro rovnost. To je to nejcennější z celé úmluvy a současně vlastně kvůli tomu se proti tomu někteří staví, protože někteří lidé jsou proti rovnosti a stále jsou přesvědčeni, že rovnost podkopává rodinu. A to je velice negativní stereotyp, protože naznačuje, že boj proti násilí podkopá fungování rodin. Musíme si zapamatovat, že úmluva skutečně je o boji proti násilí. A je důležité uvědomit si, jak násilí vnímáme, protože nadále ještě kolem 20 občanů EU je přesvědčeno, že domácí násilí je soukromá záležitost. A já bych opravdu ráda, aby Evropský parlament udělal maximum pro urychlení ratifikace. Naše úsilí bude zásadní pro nás, abychom dosáhli pokroku při přípravě politiky proti násilí. Děkuji a konečně pan Durek. Děkuji. Máme mnoho problémů v členských zemích EU v souvislosti s domácím násilím, například v Německu. Dochází k nuceným sňatkům, a vyskytují se takové nové módy, jako třeba vynucený sex, kdy často mladé dívky jsou obětí takových skutků. A tady v tomto sále bych chtěl připomenout, že odmítat eh, Eh, diskusi ohledně eh, sexuálního násilí ze strany mezinárodních organizací a podobně, že to jsou otázky, které umluva eh, nepokrývá, jako například pansexualismus naší kultury, pohrdání věrností v manželství, politická korektnost, která je Um, o vyloučení těch, kteří nejsou vítáni. To všechno ukazuje neporozumění tomuto dokumentu. A já se chci zeptat, jestli některý členský stát při ratifikaci této úmluvy zda někdy toleroval ve svém právním systému jakoukoliv formu domácího násilí připadá mi absurdní si něco takového myslet, tak třeba se pletu, ale v tom případě mě opravte. Taky bych eh, rád zdůraznil další věc. Moje země umluvu ratifikovala a často to byly ženy, kdo byl proti. Například premiérka paní Rafel, Rafalská, naše ministrině paní Sadurská. Možná někteří lidé si myslí, že toto řešení je správné, nicméně ne každá žena je stejného názoru. Některé ženy opravdu jsou proti úmluvě. A rád bych vás požádal, aby abyste nám dali tu právní analýzu k dispozici. A taky bych se chtěl zeptat, jaké cíle chce Unie dosáhnout eh, ratifikací eh, umluvy. A nyní vracím slovo právní službě. Omlouvám se, máte jenom pět minut. Eh, Děkuji. <clears throat> Pokusím se to vzít velice stručně. Otázka rovnosti to je jenom menší, vedlejší část této úmluvy. Vzali jsme na vědomí fakt, že Evropská komise předložila ten návrh na základě článku 82 84 smlouvu. Chápeme vaše obavy, ale v podstatě to není dominantní aspekt této úmluvy. Tedy musíme udělat eh, analýzu cílů, obsahu a obsahu úmluvy. A po té analýze mohu jenom opakovat, je to článek 82 týkající se ochrany obětí a možný článek také 84, co se týká prevence. Článek 78, já si myslím, že to je v pořádku. Analýza, která tady zazněla. E, azyl to je pouze vedlejší věc v rámci Istanbulské úmluvy. Tedy my si myslíme, že není na místě zahrnout i tento právní základ, který by opravňoval ono rozdělení. A co se týká toho dokumentu, o který žádáte právní stanovisko, jsme poslali. Jsou to veřejné dokumenty komise, rady, které se týkají úmluvy jako takové, je vám to samozřejmě k dispozici. Všechny ty dokumenty vám můžeme poskytnout. Poslední slovo k domácímu násilí. Právní služba, myslím před zhruba pěti lety, možná méně, sepsala stanovisko týkající se příslušnosti Evropské unie v této oblasti. Je jasné, že domácí násilí a boj proti domácímu násilí je primárně původní příslušnost členských států, nikoli v Evropské unie, ale odkázal bych na toto právní stanovisko, které jsme tenkrát napsali pro Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Jsme vám samozřejmě k dispozici, pokud budete potřebovat další informace nebo dokumenty. Děkuji. Děkuji. Máme málo času, tedy můžeme v podstatě skončit. Já bych chtěl jasně říct, že za výbor Libé, Máme tady eh, vystoupení obou spoluspravodajů a členů k tomu právnímu základu. Nic v tom právním stanovisku nepředpokládá, že bychom nepokračovali v práci na ratifikaci a kodexu chování jak řekla paní Björk, je tady spoustu věcí, které bychom tam rádi měli, co se týká dalších opatření. Musí se pokračovat. Není tady vůbec na pořadu dne, že by se snad plítvalo časem. Na to stanovisko jsme čekali a budeme pokračovat. To je jasné z pohledu výboru Libe. Je tady jasná většina ve výborech Libe i FAM. Takže za prvé napíšeme bulharskému předsednictví, je to jenom procedurální otázka, e, nesmí docházet k žádnému zdržení a potom ten projekt e, kodexu chování pro ratifikaci. My vysvětlujeme, že taková je naše vůle, jakákoliv další opatření, která budou přijímána tady poprosím spoluspravodaje za výbor Libe, máli nějaké další nápady, aby je předala dál abychom to stihli do konce tohoto předsednictví, možná na počátku předsednictví budoucího. Ale pro tento výbor, výbor Libe, je to zcela jasné. My očekáváme další pokrok. Děkuji, Klode. Za prvé bych chtěla poděkovat zástupcům právní služby za účast na této schůzi, za představení toho stanoviska. Děkuji oběma spoluspravodajkám, děkuji všem dalším poslancům za příspěvek do debaty a chci připomenout pro členy výboru FAM, že v 10 hodin je schůze koordinátorů a v 11 hodin bude potom schůze výboru. Děkuji, Klode, za spolupráci při předsednictví. Děkuji.